Vítejte. Na dnešní zasedání výboru LIBE 1. dubna. Eh, víme, že většinou 1. dubna se dělají vtipy, ale tohle to je vážné zasedání, takže vtipy dělat nebudeme. Doufám, že tedy neodejdete a eh, vyslechnete si to. Máme zde pár změn pořadu jednání. Máme nový bod 5a. Tady budeme tedy hlasovat o pravidlu 205. S, podívejte se k tomu na e, podklad z 21. března 2019. To bude v 5.15. A v případě, že rozhodnutí koordinátoru e, nebude přijato, tak eh, bychom se k tomu mohli vrátit tedy eh, zítra ve 3, potom bod 6, hlasování o interinstitucionálních eh, vyjednáváních o pobřežní hlídce proběhne zítra ve 14.45, bod 14, hlasování návrhu zprávy o prevenci šíření teroristického obsahu online. To se odloží na 8. dubna. Pokud nemáte námitky k tomuto novému pořadu jednání, tak eh, to přijímáme. Musíme přijmout také zápisy z, ze schůzí eh, ještě všechny z roku 2018 až vlastně po únor 2019. Takže pokud nemáte námitky, tak eh, všechny tyhle ty zápisy přijímáme souhrně. Dnes, co se týče eh, tlumočení, budeme mít tlumočení ze všech jazyků, kromě dánštiny, chorvačtiny, malčtiny a gelštiny. Potřebujeme potvrdit eh, doporučení koordinátorů takže tady máme ten takzvaný feedback note k zasedání 21. března 2020, o tom už jsem hovořila. Koordinátoři eh, předložili tenhle feedback note, eh, my to teď máme potvrdit. Eh, mělo by to proběhnout tedy dnes, takže potvrzujete doporučení koordinátoru? Je tomu tak. Takže budeme pokračovat. Teď nás čekají ty eh, aktiv přenesené eh, a prováděcí akci, takže tohleto eh, máme, od, vlastně obdrželi jsme 21. března 2019 návrhy rozhodnutí komise k Eh, financování unijních akcí v eh, rámci eh, Fondu vnitřní bezpečnosti. Tohle je program pro rok 2019 a tady jde o nástroj finanční podpory pro vnější hranice a víza. Přijetí tedy tohoto implementujícího aktu bylo sděleno všem členům LIBE prostřednictvím newsletteru z 29. března Eh, kromě toho jsme také stanovili deadline, eh, pokud někdo má nějaké námitky. Pokud tedy chcete předložit námitku, musíte informovat sekretariát Libe před, eh, tedy do 8. března, do 8. dubna do poledne. Kromě toho jsme e, zase obdrželi implementující rozhodnutí Komise o financování unijních akcí v rámci azylu, migrace a integrace, to je tedy zase fond a tady jde o přijetí pracovního programu pro rok 2019. E, tady máme nařízení um, 516 roku 2014, zase vám to bylo všechno komunikováno v tom newsletteru, stanovili jsme deadline opět 8. Eh, dubna v poledne, je tedy lhůta pro předkládání veškerých námitek. Konečně čeká nás elektronické hlasování dnes 17.15 a zítra ve 14.45 takže si prosím nezapomeňte své elektronické kartičky. A dnes, nyní tedy první věcný bod na pořadu jednání. To je síť agentur EU působících v oblasti spravedlnosti vnitřních věcí. E, je zde paní Lang Baková, Eh, z Evropského institutu pro rovnost žena mužů a potom Katerina Debolová, výkonná ředitelka Europolu. Já obě eh, naše řečnice vítám. Jak víte, eh, všechny evropské agentury, které působí v téhle oblasti spravedlnosti vnitřních věcí, ustanovily tyhle síť tak, aby se zlepšily bilaterální a multilaterální spolupráce v zájmu EU v roce 2018. Výroční zpráva o aktivitách této sítě byla tedy eh, vydána v eh, únoru a eh, máte ji v, ve svých podkladových materiálech. Takže obracím se nejprve na paní Langbach. Ta předloží přehled takových hlavních úspěchů z minulého roku. Potom se podíváme na to, co nám řekne paní Debol o prioritách pro rok 2019. U příležitosti mm, tedy eh, přítomnosti paní Labekové u nás mají, jsme pozvali i um, členy výboru TRAN a eh, já vám teď předávám slovo. Eh, omlouvám se za to, že není tolik členů přítomných, ale ještě asi cestují. Thank you very much. And... Já vám děkuji. Dobré odpoledne všem členům výboru LIBE i výboru FEM. Dnes dopoledne jsem uvažovala, že se pro nás a konkrétně i pro mě taková vzácná příležitost, že se scházíme dvě ženy ředitelky a zároveň jsme jedinými ředitelkami v odboru spravedlnosti. Tedy tady to není apríl. Opravdu dochází k těm změnám na nejvyšších postech. Když jsme se před přibližně rokem sešli naposledy, tak jsem vám slíbila, že budete svědky novinek v oblasti spravedlnosti a vnitra. Šlo o naše úsilí dát těmto agenturám lidskou tvář a vdechnout takového humánního ducha celé naší činnosti, která jinak všem připadá velice technická. Myslím, že se to opravdu dobře podařilo. Třetí příloha je toho důkazem. Tam se můžete dočíst například o specifikách toho, jak se vše týká žen, mužů, chlapců, dívek. A nyní, abyste si mohli lépe uvědomit, o či jde, tak tam máte jednak první přílohu, kde máme všechny své aktivity na seznamu a v takovém přehledu a jinak obecně, v čem spočívají naše aktivity, to si můžete přečíst podrobněji sami. A nyní, čím jsme se zabývali v loni? Přirozeně, jako vždy, jsme měli tematicky rozdělenou činnost a pak ještě i horizontální úsilí. Z technického pohledu a z pohledu provozního, abych to zkusila nějak se sumírovat. Samozřejmě máme svůj mandát a snažíme se zároveň tento mandát v určitém smyslu obohatit tím aspektem, že se zamyslíme, jaké jsou aspekty bezpečnosti a migrace z pohledu budoucích výzev. A zároveň i z pohledu strategie týkající se migrace, jak se to skloubí se strategií bezpečnostní. A my, co by IG, se snažíme ze své strany ozřejmit a zviditelnit že právě ženy, muži, ať už jde o radikalizaci, ohrožení bezpečnosti či obchodování lidmi, že se to vždy týká každého jednoho člověka, lidských bytostí. Uvidíme, jak se to vyvine do budoucna. A pokud eh, to neskusíte, tak samozřejmě se nespletete, ale ani se neposunete ku předu. Pak ještě výměna posílení výměny informací. Když se na to pak podíváme v časovém přehledu, tak vidíme určitý trend a pokud se o ty informace podělíme s příslušnými agenturami a to včas, tak ty rovněž z toho mohou těžit a jedna informace nám může přinést až trojnásobný efekt. Proto to považujeme za zásadní součást naší činnosti a rovněž například i s třetími zeměmi výměnu. Dám jako příklad naši práci, protože to znám nejlépe. Ženská obřízka, pokud s tím seznámíte například pohraniční stráž, s touto problematikou, či ehm, zaměstnance integračních oddělení mm, těch táborů utečeneckých, jakým způsobem dívky mohou být e, v expozici vůči e, tomuto, tak to přináší ovoce. Pak třetí tématický okruh. E, školení šitá na míru. Sice to má pod sebou většinou CEPOL, ale i my máme určitá témata, která jsou námi obhospodařována. A nyní aspekty týkající se pohlaví. Co konkrétně jsme zvládli? Vím, že někdo je skeptický a někdo se zdráhá hovořit o tom genderovém mainstreamingu. Ale pokud se do toho nepustíte, tak vlastně nevíte, oč přicházíte. Jak my jsme na to šli? Začali jsme tím, a to mělo velice dobrou odezvu v agenturách, pokud nejdříve si nezmapujeme ty mezery, statistiky či určité záležitosti, kde u každého pohlaví je tomu jinak, tak si ani neuvědomíme, koho a jakou měrou se to týká. Tedy začali jsme takovými semináři, workshopy u všech agentur a u všech provozních oddělení pustili jsme se do diskuse, co to vlastně znamená. Eh, statistika eh, pohlavně segregovaná, či v čem spočívá ehm, ta mezera mezi pohlavími. A nyní už všichni alespoň trochu si uvědomí hodnotu toho. A pokud my vám chceme podávat zprávu, co se děje, jak eh, celoevropské aktivity mají dopad na chlapce či na dívky, tak si nejdříve musíme zkusit zjistit, kolika chlapců, kolika dívek se to týká, kolik životů právě podle pohlaví jsme ovlivnili. A nyní už se snažíme i v oblasti vnitra a bezpečnosti pravidelně něco takového získávat, pak to proanalýzujeme a pak můžeme zkusit odhadnout, zda se něco mění. Zpráva v třetí příloze to se rovněž diskutovalo a probírali jsme to mezi agenturami. Totiž zvolili jsme si jednu oblast, totiž budoucí potenciál. Nikoli pouze nějaké ohrožení, ale i pozitivní potenciál pro rozvoj, pro práci, pro vyjádření, pro digitalizaci, pro vyjádření svých myšlenek a tak dále. Tedy otázka zní, jak digitalizace ovlivňuje ženy, jak ovlivňuje muže. Zda jsou tam rozdíly, pokud ano, jaké a jaký je tam potenciál. Nač se můžeme zaměřit v tom smyslu, aby evropské fondy byly lépe zaměřovány a konkrétně, aby z nich byl lepší prospěch. Pokud se začtete do té zprávy, tak uvidíte, kolik různých aspektů, ať už v obchodování s lidmi, případně v kyberkriminalitě, v politickém úsilí, jak tam prokazujeme prostřednictvím konkrétních fakt, jak se to týká chlapců, dívek a jak je to opravdu jiné. A v současné době přicházejí dívky zkrátka. Můžete si v těch zprávách přečíst podrobnosti a my navrhujeme, jakým způsobem, ať už národní, instituce v rámci členských států, ale i celoevropské instituce mohou reagovat, aby z této práce mohli vyvodit důsledky, které přinesou prospěch oběma pohlavím. A pak eh, víme, že čelíme vlně zpráv o sexuálním obtěžování. To se týká všech agentur, ale my se konkrétně věnujeme prostředí agentur eh, působících v oblasti spravedlnosti a vnitra prevence, předcházení sexuálnímu obtěžování, tam se snažíme zaměřit. Nulová tolerance. Nejdříve vzniklo takové usnesení, kde všechny unijní agentury a jejich ředitelé se tomu obsali a u nás v JHA se konaly ještě diskuse a měli jsme i takový seminář týkající se důvěrných poradců či psychologů No a najednou zjistíte, jaký velký rozdíl to je. Jak eh, se ten psycholog eh, pak cítí, že má své místo v tom systému. Pokud se jenom eh, vše uzavře těmi prohlášeními, tak lidi tomu nevěří. A nyní už se tím zabývají lidské zdroje a my budeme dále pokračovat v práci. Máme nyní materiály, doufejme, že se to bude alespoň šířit mezi zaměstnanci agentur a jelikož působíme v rámci stejného rámce, doufáme, že se to možná bude hodit i jiným agenturám. A moje poslední průsvitka. Po naučení. Jedno z hlavních zjištění, to bylo v listopadu na půdě zasedání ředitelů a sice členové vašeho výboru to pravděpodobně vědí, ale jde o to, že část rozpočtu v rámci dalšího finančního rámce víceletého vzrostla pro oblast spravedlnosti a vnitra, ale bohužel neprospěje to všem agenturám. Půjde to do kapsy pouze některých z nich a agentury, které mají nové úkoly, na to dostali nové prostředky, což je logické a přirozené. A pokud tedy se musí zabývat novými úkoly, tak na to víc prostředků mají, ale jinak u jiných agentur dochází ke střihu, ke snižování prostředků a to je opravdová výzva. Pak technologie a technologický rozvoj. Neustále máme určité novinky i technologické mm, finty či mm, Mm, pomůcky a začlenit to do naší práce, využít toho plně, není vždy snadné. Spolupráce se třetími zeměmi, to je další téma. Není to jen tak. Někdy můžeme sdílet informace a pak přejít ke společným projektům. Ono totiž opravdu někdy se tím dá urazit ta dodatečná míle. A to jsme zpočátku si vůbec ani nedokázali představit tak pak sdělování té přidané hodnoty. To se snažíme. Co je v našem mandátu, v tom novém mandátu opravdu jiné? Musíme sdělovat e, tyto novinky a to, jak jsme svou činnost obohatili nikoli pouze zde, členům různých výborů či parlamentu, ale i občanům, o to se i snažíme. A tady už závěr čeho jsme dosáhli za poslední rok. No a samozřejmě, že se budeme v, těchto, v tomto úsilí snažit dále. Já tedy za sebe mohu říci, že je to opravdu dobré, že nyní uvažujeme vždy v kategoriích mužů, žen, dívek, chlapců, pokud budeme ignorovat to, že je situace jiná v každé z této oblasti, tak se nikdy nedostaneme ku předu. Předsedkyně, děkuji za tento přehled. Já už mám v hlavě určité otázky, ale v první řadě vám děkuji za vaši prezentaci a přejdeme přímo k paní De Vol a rovněž máte 10 minut. Děkuji. Děkuji, děkuji za příležitost vás informovat eh, o prioritách, které jsme si stanovili pro naši agenturu na rok 2019. Jak již bylo řečeno, jde o různorodost a inkluzivitu, což jsou klíčové cíle a jsem ráda, že tady společně dnes mm, můžeme hovořit nejenom s členy výboru LIBE, ale i s členy výboru FAM Hlavní prioritou, na které jsme se dohodli eh, v oblasti justice a vnitra v naší agentuře, je, že chceme eh, se společně zapojit do eh, otázek strategie řízení a spolupráce mezi agenturami, jaká je role agentur v oblasti justice a vnitra v EU a jakou roli hrajeme v bezpečnosti. Tuto mm, my to bereme jako příležitost a i e, tak, abychom mohli o tom diskutovat v rámci sítě, tak jsme definovali témata, která jsou v našem společném zájmu, jako interoperabilita informačních systémů EU. Druhé téma je role a postavení agentur v oblasti bezpečnosti v EU, včetně možnosti společně se zabývat tématy společného zájmu. A třetí je interakce a možné synergie s jinými agenturami, tedy mimo oblast justice a vnitra. A kromě toho jsme naplánovali některá ad hoc témata a jako je e, správné řízení agentur, co udělat lépe než předtím, potom jak my jako agentury můžeme se inovovat, například pro Europol inovace, to je klíčový cíl do budoucna a e, naše agentura spolu s dalšími agenturami by Eh, chtěla eh, společně pracovat na těchto plánech. A další téma jsou příležitosti a výzvy při financování a grantech. A poslední je různorodost a inkluze. Zde eh, my jsme na zasedání 23. listopadu v minulém roce rozvinuli toto témata a přijali závěry, na kterých stavíme. Jak jsem mi řekla, Uspořádáme celou za řadu schůzí sítě na pracovní úrovni. Tady vidíte data a také 22. Mm, listopadu se sejdeme s, eh, s vedoucími příslušných agentur v této oblasti. Kromě toho eh, mm, se, se budeme scházet s experty což organizuje naše kancelář a eh, budou se věnovat šesti tématům během těchto expertních schůzí. Budeme jednat o, eh, bez, o bezpečnosti počítačových sítí, komunikací, komunikace, externí vztahy a jak eh, více spolupracovat, potom různorodost, inkluze, školení. To je velké téma. Pro nás je tedy, jak více eh, rozvíjet naše dovednosti a jak více spolupracovat s lidmi z praxe a potom je to ochrana osobních údajů. Samozřejmě to je velké téma pro všechny agentury. A data těchto expertních schůzí pořád ještě nejsou fixní. A hlavní výstup naší práce je, mm, že Eh, je vytvořit strategický materiál, který předložíme na konci roku 2019. Eh, předložíme tento dokument spolu s výroční zprávou kozy a předložíme to na začátku roku výboru Libe. A mm, tady chceme, aby zákonodárné orgány měly přehled, jaké jsou strategické potřeby agentur a na druhé straně, aby věděli, jaký je potenciál posílené eh, mezirezortní spolupráce. Eh, tento dokument by měl rozpoutat politickou diskuzi eh, o politice spravedlnosti a vnitra a mm, o, mělo by to podnítit diskuzi o perspektivách spolupráce. Příští léta pro nás budou důležité, abychom definovali role některých agentur a mm, abychom definovali výzvy v podstatě to je to, co již i figuruje ve víceletém finančním rámci, takže to všechno je propojeno a samozřejmě má to dopad na fungování agentur. Myslím si, že tady jde o to, aby ten strategický dokument také usnitnil eh, eh, práci nového parlamentu, aby lépe pochopil činnost různých agentur a chceme i, aby existovala nová forma kozy, abychom více se cíleně zaměřili na mm, mm, některá témata a více spolupracovali, tak abychom měli přidanou hodnotu a případně eh, tedy předkládali doporučení, které předložíme Libe a Kozy. Chci vám při této příležitosti poděkovat tedy členům výboru Libe, poněvadž domníváme se, že diskuze, které s vámi vedeme a tak, jakož, eh, tak jsou velice cené pro Europol. Chceme vám poděkovat za podporu i podporu při jednání o rozpočtu. Parlament se hodně angažuje v oblasti agentur eh, vnitra a spravedlnosti a snaží se je posilovat eh, tak, aby sloužili evropským občanům. A já si myslím, že již máme na stole hmatatelné výsledky a určitě je, ten směr byl nastartován dobře. Také chci podívat Virginii za to, že předsedala v minulém roce a děkuji za vynikající práci ve funkci předsedkyně sítě agentur. A ráda zodpovím na vaše otázky, které případně budete mít. Děkuji. Thank you very much also to, uh... Děkuji mnohokrát. Děkuji vám oběma. Dívám se na kolegy. Mm, nejprve se tam sama. Když jsem si vyslechla vaše prezentace, tak vy vlastně tady šíříte povědomí, podporujete eh, vlastně některé myšlenky, tady vlastně jde o otázky genderové, Mm, taky mm, ochranu dát, interoperabilitu v Europolu. Tady je tedy o zlepšování spolupráce, kterou potřebujeme v rámci našich agentur. Takže první otázka. Tenhle ten přístup genderový a digitalizace. Když hovoříme o digitalizaci, tak Stále bohužel tedy existují rozdíly, například pořád ještě máme ty představy, že holky by se měly hrát s panenkami, kluci by se měli hrát s autíčky. To pak pokračuje celý život. A, takže je to prostě tak, že tyhle ty představy existují i v digitálním prostředí. Nebo je to tak, že tedy v tom digitálním prostředí potom se rozšiřují ty možnosti pro ženy a pro muže? Jak vidíte tenhle vývoj? Děkuji. Přesně tohle jsme udělali, analyzovali jsme si děti a nová generace je opravdu taková nejpokročilejší ve svých schopnostech využívat eh, digitální eh, prostředky a v podstatě tam není žádný rozdíl mezi tím, jak kluci a holky používají sociální média. Ale později, když si vybírají zaměření eh, studií, tak tam už se zase začnou tedy projevovat ty první symptomy eh, tohohle přístupu. Holky se většinou vybírají eh, sociální vědy, což jsou většinou profese, které nejsou dobře placené a kluci naopak si vybírají eh, různé technologie, inženýrské, inženýrství a Uvědomme si také, že do roku 2025 budeme mít 8% nárůst ehm, eh, těch inženýrských technologií v EU a víme, že prostě může tyhle ty pracovní příležitosti nezaplní, takže ehm, potom Evropská unie se tedy ne, nezachová svoji konkurenceschopnost, pokud nevyškolíme, nevzděláme i ženy. Kromě toho, ty, které si tyhle ty obory vyberou, tak eh, se musí potýkat eh, s jakousi mačistickou atmosférou v těchto těch oborech a eh, s různým obtěžováním a podobně. Dost často i tedy, že některé tyhle ty obory studují se potom stejně vrátí k učení nebo jiným profesím. A když se bavíme tedy o světě online, i když tedy řeknete, už nemáme bariéry, zejména tedy národní galerie, můžete se vyjadřovat um, do celého světa, tak i tak uh, um, ženy um, jsou vystaveny mnohem větším rizikům, jsou um, samozřejmě obtěžovány i online, tam uh, existují zase jiné hrozby, takže ten problém existuje. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zdá se tedy, že máme před sebou ještě hodně práce. Více než 100 let poté, co jsme zavedli volební právo pro ženy, nebo hlasovací právo pro ženy. A já mám ještě otázku na paní Debol. Někdy mě samotnou překvapuje, kolik různých agentur máme v Evropské unii. Některé jsou větší, ty potom znají všichni a pak jsou ale i menší agentury, které jsou méně známé. A když se snažíme zlepšit spolupráci mezi různými agenturami, že se snažíme s, tím něco udělat, tak vidíte tam nějaké výzvy, nějaké problémy, potíže, zejména tedy pro ty malé agentury, protože právě pro ně by to mohlo být těžší než pro ty velké. Nad rámec každodenní práce, kterou odvádí. Eh, vidíte tam tady nějaké speciální výzvy? Děkuji. U těchto agentů je samozřejmě potřeba vidět, kdo dělá co v, té, v rámci té bezpečnostní agent, um, agendy. A já si myslím, že máme dobrou spolupráci, máme otevřenou diskusi o tom, co je takzvaný core business, co můžeme dělat společně, jaké máme zdroje eh, k dispozici a Větší agentury by měly podporovat ty malé v tom eh, jejich hlavním jádru práce. CIPOL a Europol. CIPOL je eh, školící středisko pro celou tuhle komunitu eh, v oblasti vymáhání práva a nemohou to udělat sami. Takže já tedy mm, v, během prvních deseti měsíců svého mandátu všechny tyhle ty eh, agentury si požádali o dodatečné školení a to tedy požaduje, eh, eh, poskytuje SIPOL, ale my je musíme podpořit SIPOL svojí expertizou, poskytnout i odborníky, které posílají také vnitrostátní orgány a s Virginie máme velmi dobrou spolupráci, že naše agentury musí pracovat na rovnováze genderové rovnováze, takže využíváme tuhleto expertízu, která je k dispozici. Nemusíme dělat studie sami. Mm, ale jde o interoperabilitu, musíme taky eh, chápat specialitu v některých oblastech, takže děkuji mnohokrát a tohle to bylo opravdu užitečné, i když eh, máme před sebou ještě hodně práce. Mm, takže děkuji za tu vaši práci, eh, zejména Děkuji tedy paní Lambakové, všechno nejlepší do budoucna, protože vy teď se blížíte druhému poslednímu mandátu eh, funkci výkonné ředitelky. Eh, naopak eh, paní Debol, za rok vás zveme znovu na zasedání výboru Libe, abyste zase podala zprávu. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišla. Přeji vám všechno nejlepší v vaší budoucí práci. Takže děkuji, že jste mezi nás přišli.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 So, colleagues, that means we can directly go to... Milí kolegové, to znamená, že se můžeme bezodkladně pustit do dalšího bodu na našem bodu pořadu jednání. A lot of talks are going around, but let's see. Vidím, že se tady vede mnoho rozhovorů, no ale zkusme to you too. That's perfect. Okay. Okay, colleagues, it was even mentioned in... Dobrá, kolegové, už jsem se o tom zmínila v posledním bodu pořadu jednání. Budeme se nyní věnovat eh, kozy, tedy stálému výboru pro provozní spolupráci eh, v oblasti vnitřní bezpečnosti a máme zde i představitele národních parlamentů příslušných zemí a jedná se o období červenec roku 2017, prosinec až prosinec 2018. Vítáme zde představitele rumunského předsednictví, pana mm, Viktora Virli a Preutezia. Vítejte, seznámíte nás s šestou zprávou, která hovoří o provozních aktivitách v doméně vnitřní bezpečnosti, ale rovněž i o konsolidaci stěžejní role tohoto stálého výboru eh, v oblasti koordinace. Rovněž se tam mluví o pokroku eh, a nutných synergiích, které musí být posíleny například mezi Europolem a Incens mm, a hrozbami, na které tam naráží. A rovněž i mezi eh, hlavami policejních úřadů a celních úřadů a tak dále aniž bych tedy chtěla zdržovat či spožďovat tuto téma. Předávám slovo našemu řečníkovi bezodkladně. Děkuji. Kozy je orgánem, který eh, pracuje velice intenzivně. Proto tedy bude moje zpráva pouhým shrnutím. Stručná, ale doufám relevantní. Dobrý den, dámy a pánové. Je mi ctí, že vás mohu informovat, co by předseda Kozy o eh, tom, jak eh, postupoval tento stálý výbor v oblasti vnitřní bezpečnosti. Dnes vám chci poskytnout přehled klíčových vývojových trendů a i provozních výsledků od července roku 2017 do prosince 2018. Podrobnosti najdete ve zprávě, kterou jsme vám rozeslali v souladu s článkem 71 smluv. Um, to je mm, zde období, o němž hovoříme. Jsou tři země, Esonsko, Rakousko a um, v na poli vnitřní bezpečnosti. Jedná se o velice široké téma a kozy je tam jak orgánem monitorujícím, tak eh, orgánem spolurozhodujícím a i um, orgánem koordinujícím. Jak už jsme zde slyšeli, navazuje to i na činnost různých agentur. Jedná se o platformy multidisciplinární a e, více agenturální. Snažíme se koordinovat a nabízet společnou platformu celníkům, policistům a zároveň proškolujeme, jak policejní zaměstnance, tak i zaměstnance všech eh, ostatních relevantních eh, orgánů. Dnes z této zprávy se soustředím na šesti klíčových oblastech politický cyklus EU k závažné zločinnosti, boj s neřízenou migrací, pak přispění celních orgánů k potírání zločinnosti, kyberkriminalita, praní peněz a e, ta linie vnitřní a vnější bezpečnost. Kozy rozhodně je takovým klíčovým řídícím orgánem z pohledu politických cyklů. Říká se tomu někdy impact. E, my jednak už se mm, bedlivě sleduje, co se děje a od roku 2010, kdy se s tím začalo, tak jsme zároveň i rámcem pro spolupráci relevantních agentur, abychom posílili vnitřní bezpečnost Unie. Klíčovým rysem politického cyklu EU je integrace multidisciplinarity jak z pohledu uživatele, tak i z pohledu vzájemné koordinace všech aktérů. Zároveň i zde o integrování různých nástrojů, abychom dokázali uvést v život priority EU. Na posledním zasedání rady ministři zdůraznili hodnotu takovéhoto úsilí. Řekli, že eh, konstatovali, že se jedná o silnou platformu, která umožňuje širokému počtu aktérů eh, postupovat koordinovaným způsobem a reagovat cílným způsobem na stále složitější výzvy. Hmm. Když tedy hovoříme o politickém cyklu, tak tam dochází k velice dobrým výsledkům podle vyhodnocení a tady jako důkaz je eh, společné úsilí v rámci strategického strategického průvodcovství kozy šlo o 1630 e, případů a vyšetřování. 2200, e, více než 2200 podezřelých bylo začeno, přes 3000 kusů zbraně a 1200 e, pašeráku s lidmi bylo zadrženo, což zdůrazňuje význam a účinnost interdisciplinárního přístupu při potírání organizované zločinnosti. Posilujeme unijní politiku i tím, že podchycujeme mechanismy a pak můžeme lépe vyhodnotit nutnost finančních prostředků, vyhodnocujeme rovněž operační výsledky a e, vypracujeme pak i doporučení a posilujeme viditelnost Právě takovéto doporučení je nyní nedílnou součástí eh, politického cyklu, co by referenční hodnota. Eh, pak eh, potírání, pašování migrantů. Tím, že postupujeme interagenturálně, jak na úrovni členských států, tak na celoevropské úrovni a posilujeme nástroje, které máme v dispozici, maximalujeme, využívání finančních zdrojů a spolupracujeme s třetími zeměmi, tak naplňujeme principy komplexního přístupu a co by kozy eh, naplňujeme doporučení rady z roku 2018. Posilujeme rovněž prosazování už stávajících opatření v rámci akčního plánu z roku 2015 na období 2015 až 2020 a zároveň podporujeme například společnou task force a síť styčních um, úředníků. Spolupracujeme s Europolem a posilujeme kapacitu monitorování a narušování onlineové komunikace těchto pašeráků. Takováto sada operačních eh, opatření byla přijata radou 6. prosince roku 2000 18 eh, hovoříme o desetibodovém akčním plánu. Eh, z pohledu dalšího výhledu eh, takového to více agenturálního přístupu voláme po lepší integraci celních služeb. A v květnu 2018 za bolharského předsednictví jsme rozjeli nový program, a to třemi směry institucionální, provozní eh, spolupráce a rovněž interoperabilita a výměna informací. Abychom dokázali vše posunout dále, tak rakouské předsednictví zorganizovalo sérii tematických eh, diskusí a Kozy vítá, že vznikla um, zpráva prozatímního stavu věci a vše bylo schváleno i do budoucna na nejbližších 18 měsíců. Spolupráce a vývoj dalších aktivit a devátá eh, skupina pro spolupráci celních služeb do, zapadá do celkového obrazu. Kozy rovněž pomáhá ve vzájemných kontaktech policie a celních představitelů. Posledně se to konalo 26. prosince loňského roku a toto napomůže lepší informovanosti obou komunit. Boj s terorismem, to je priorita v rámci programu COZY. V listopadu COZY schválila eh, plán vyhodnocování hrozeb na poli eh, boje s terorismem a přišla s konkrétními politickými doporučeními na základě zpráv například Europolu a Incenu. Ehm, rovněž jde o potírání radikalizace. Takováto skupina byla založena komisí v roce 2017 a záměrem bylo zrychlit společné úsilí ehm, při lepší výměně informací o aktivitách, ehm, například zahraničních bojovníků. Jde o Eh, lepší opatření řízení o hrozeb terorismu. A co se týče například cestování a podchycení cest eh, těchto eh, například cizích bojovníků, či rekrutérů, či pašeráků, tak bulharské předsednictví přišlo se strategií a doporučení rady posléze um, konkrétně um, přišlo s dalšími body týkajícími se posílení um, obrany před terorismem. Um, další bod, tam jsou čtyři priority, totiž eh, kyberkriminalita, boj s darkwebem, posílení odolnosti vůči kyberhrozbám a kyberútokům, zlepšení schopnosti vyšetřovat a bojovat s kriminalitou online. To vše bude vyhodnoceno po 18 měsících. Šestá klíčová oblast a můj poslední bod je ta osa a pnutí mezi vnitřní a vnější eh, bezpečnosti. Ehm, kozy v každém semestru v tomto kontextu organizuje zasedání a eh, zabývá se pilotním projektem eh, takových buněk, které se budou zabývat spolupráci mezi CSDP a JHS. Jedná se o krok kopředu. Tam se vzájemně lépe informujeme a eh, je lepší povědomí o tom, co se děje eh, kde. Tím se jakákoliv úsilí stává relevantnější pro obě strany. Ehm, snažíme se rozšířit například oblast působnosti civilních misí, což bylo schváleno 19. listopadu loňského roku. Význam podpory členských států této iniciativě, včetně plány národního prosazování a i účast aktérů z oblasti vnitra a bezpečnosti, to vše bylo zdůrazněno mm. Pak máme spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti mezi EU a Ukrajinou. Tam rovněž Rada schválila toto úsilí v prosinci loňského roku. Je tam třeba poskytovat podporu všem relevantním partnerům mm, a v červencu eh, roku 2018 jsme obdrželi briefing a obecný přehled SSR, tedy eh, v Ukrajině. Tam hovoříme o pěti klíčových oblastech eh, podpory. Řízení HR, policie v terénu, trestní vyšetřování a vzájemná spolupráce školení. Eh, spolupráce na Balkáně. Tam rovněž jsme dosáhli pokroku za poslední rok a půl. Kozy zdůrazňuje význam eh, v regionu působit silněji, kde bychom mohli ještě dále posilit potenciál našich agentur pro bezpečnost a vnitro, například v posilování sítě praktiků a e, rovněž i iniciativy, které přispějí e, k um, uvolnění tam, kde zatím existuje napětí. Tím bychom budovali solidní platformu pro obecně eh, prospěšnější spolupráci se zeměmi západního Balkánu. Eh, vážení členové výboru, děkuji za příležitost eh, moci se zde vyjádřit. Rád zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji za tuto prezentaci. A možná já eh, bych také měla pár otázek a připomínek a děkuji tedy za detailní popis vaší činnosti. A první otázka, ta je obecná a takže z vaší zkušenosti, tedy, kterou jste udělali v čase, můžete nám vysvětlit, tedy především teď, poté, co ho, hovoříme o teroristických útocích v EU, je zde nějaká změna ve spolupráci, třeba větší důvěra mezi evropskými státy či agenturami. Došlo zde ke zlepšení spolupráce a výměny, výměny informací, to je obecný dotaz. A také bych chtěla vědět, když jste mluvil o trestné činnosti online, zdali to je Další já, mm, pop, mm, popis tomu, čemu říkáte ký, mm, počítačová kriminalita, zatím my nemáme eh, definici tohoto jevu. A poslední moje poznámka, připomínka, když se, vy jste hovořil o šesti prioritách, na kterých pracujete, tak v podstatě vy jste zmínil follow-up a máte nějakou hierarchii, to znamená ta První to je důležitější, to znamená vyžádat si to větší, eh, vyšší činnost než ostatní, nebo jsou všechny ty na stejné úrovni. A takže já budu mít ještě další otázky, ale takže nejprve, kdybyste mohl zodpovědět na tyto tři otázky. Děkuji. Ano, k terorismu. Tak asi nejdůležitější věc je interoperabilita, balíček interoperability a také i ta databáze, kterou jsme vytvořili jako PNR, ETIAS a potom v agenturách eh, činných trestním řízení také bude společná databáze a vidíme, že lidé, kteří cestují přes několik zemí, tak vidíme, že je to tedy téma těch společných databází velice aktuální. A proto všechny předsednické země v poslední době tedy se tomu věnovaly i za rumunského předsednictví teď. Eh, takže zde eh, eh, šlo o budování důvěry mezi příslušnými organizacemi a samozřejmě Agentury spravedlnosti vnitra a členské státy mají spoustu různých sítí eh, pracovníků, třeba pracovní skupina pro eh, orgány činné v trestním řízení, kde eh, se identifikují společné projekty, metody, nástroje, tak aby pochopili lépe všichni jev terorismu a jak na to reagovat. Zde se udělalo hodně, třeba jsou zde i projekty financované z EU a teď byl vdechl takový nový čerstvý vzduch. Komunikace je důležitá, samozřejmě. To je důvod, proč během rumunského předsednictví jedna z iniciativ, která se nazývá e, Novátorské přístupy k informacím. Tady jde o to vytvořit evropskou platformu pro sdílení znalostí, ne dat, ale znalostí. Víte, že zde jsou e, takové ostrůvky znalostí, které máme v EU a někdy je třeba, abychom více eh, si, eh, abychom více věděli, co dělají ty ostatní a ne pořád začínat od nuly a vy, snažit se všechno vymýšlet od začátku, tak je lepší eh, navazovat na ty ostatní a spíše, aby šlo o postupné budování iniciativ. A to je cíl této platformy právě eh, spojit lidi, jejich dovednosti, jejich know-how, protože třeba máte v některých zemích některé specializované, už velice fundované policisty, kteří mají velké znalosti o terorismu, tak jde o to, aby ostatní mohli Eh, na tom budovat. Třeba například je to, jsou to ty systémy, eh, které rozpoznávají tvář, obličej, takže je přece zbytečné, abychom v, každých stát, v každém státě v každém státě začínali eh, po svém na novo s tímto projektem, ale abychom navázali. Takže jde o to propojovat lidi a to je tady náš směr k terorismu ještě. No to jsou neposlední trendy a to jsou také ty reakce. Společně máme zde sítě, agentury se na to připravují a asi to je to důležité do budoucna. Potom eh, trestná činnost online ve srovnání s počítačovou kriminalitou. To je teď velká diskuze v členských státech i v agenturách samotných. A když my, my jsme Eh, takže možná to není téma, eh, eh, které se dotýká všech stejně, ne, třeba jsou to velice koncentrované, individualizované útoky na konkrétní třeba podniky, organizace či osobnosti. Takže tady jde o to lépe pochopit, uchopit jev počítačové kriminality, aby jsme zjistili, že teď všechno je víc a víc online. Třeba když já chci jsem prodával auto před deseti lety, tak jsem dal inzerát do novin a teď to dám online. A to tež třeba, když budete prodávat starou pračku. A když jsem, a když jsem se snažil prodat auto e, přes počítač, přes internet a byl jsem předmětem podvodu, e, tak to není počítačová kriminalita jako taková, ale tady jde o to investovat eh, a angažovat se v potírání trestné činnosti, která se děje přes internet. A na to musíme mít legislativu. Jde o transparentnost, jde o otázky eh, open governance, takže to jsou trendy. A také musíme spojit cíly, abychom bojovali proti trestné činnosti online, jak to vidíte tady ve zprávě, takže kybernetická počítačová, tedy kriminalita, bude takovým krem de la krem eh, našeho vyšetřování, ale prostě jde o norma, činnost, která jinak probíhá i hm, ta každodenně, taková běžná. A proto Europol a paní Devol, hm, výkonná ředitelka, hodně hm, jsme pracovali, spolupracovali hodně s Europolem a snažili jsme se e, pochopit vztah mezi počítačovou kriminalitou a jinou kriminalitou a snažili jsme se vytvořit, pracovat na této společné platformě pro výměnu know-how a hostitelem té platformy bude Europol. To je taková naše hlavní laboratoř. A pokud je o těch šest priorit, my jsme museli je dát na seznam, tedy samozřejmě bezpečnost, trestná činnost, to je velice komplikovaná záležitost, takže tady musíme všichni spolupracovat. Děkuji. Thank you very much for these additions. I was asking this question. Děkuji. Mě vlastně zajímalo eh, otázka hierarchie těchto těch, protože jste hovořili o um, boji proti mm, pašování migrantů a potom jste o něco později hovořil o boji s, s terorismem, e, tak jsem si říkala, kdo ví, jestli tohleto riziko je méně e, velké, ale ono samozřejmě je to propojené. Nevidím, že by se hlásil nějaký další kolega. Takže určitě všichni chápeme, že práce kozy je velmi důležitá, ta spolupráce je velmi důležitá. Taky chápu, že tahle nová platforma sdílení vědomostí, tady nejde jenom o mm, poskytování informací, ale o znalosti, mm, to je dobrá věc a Trochu mi dělají starosti e, to rozeznávání tváří, facial recognition. Možná se o tom ještě pobavíme v budoucnu protože si musíme být vědomi, eh, nakolik tedy může být používáno to, co je možné, ale na tohle musíme dávat pozor. Takže ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišel, že jste se podělil o svůj pohled na věc a eh, eh, všechno nejlepší do budoucí práce. So colleagues, After this point, the next... Kolegové, teď nás čeká další bod na pořadu jednání. To je tedy elektronické hlasování a to nás čeká, bohužel, až v, v 17.15, takže si teď přerušíme zasedání a doufáme, že tady všichni kolegové se dostaví v 17.15 na hlasování. Tam budeme hovořit o tedy eh, eh, dohody s dánským Eurojustem. Běžte si na kávu nebo ven, svítí tam sluníčko. Takže se uvidíme za půl hodiny.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

Uh, so colleagues. Vážení kolegové, Znovu zahajuji zasedání, čeká nás jedno hlasování, které si vyžaduje vysvětlení a potom půjdeme na společné zasedání s rozpočtovým výborem. Takže nejprve musím oznámit výsledek Eh, zasedání koordinátorů. Eh, koordinátoři se tedy setkali a rozhodli se, že zemění zpravodaje eh, ohledně Brexitu a víz. Bude to vicepředseda Libe, Salašev, který se tedy bude tomuto, tomuto věnovat. Trialog proběhne zítra. Takže to je vše. A teď máme bod 5a, Eurojust a tedy příslušné hlasování. Mm, tohle hlasování si vyžádala skupina ALDE podle pravidla 205. Ještě tedy stručně vysvětlím. Rozhodnutí z koordinátorů bylo tedy počkat se s tím a odložit ehm, tuhle tu složku na příští mandát parlamentu, ale než budeme hlasovat o tom odložení, připomínám, že pokud jste pro doporučení koordinátorů, odložit hlasování plus. Takže pokud jste proti eh, doporučení koordinátorů od, odložit hlasování, tak hlasujte minus, nebo samozřejmě se můžete zdržet. Eh, zahájím hlasování. Všichni jste připraveni? V pořádku? Dobrá, zahajuji hlasování hlasujte pro, pokud... Dobrá, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Takže rozhodnutí koordinátorů je zamítnuto. 16 ku 4, nikdo se nezdržel. Teď, když to bylo zamítnuto, eh, budeme tedy pracovat na té složce ve zrychleném postupu pouze v angličtině. Já jsem předseda. Začne to 2. dubna. Prezentace návrhu dohody 8. dubna budeme hlasovat v Libe. Já tady budu 8. dubna a potom eh, budeme hlasovat na druhé eh, plenárce v Dubnu, tak uvidíme, jestli tady budu, ale asi tady budu. Takže mm, většina tady skupin ehm, se vyjádřila v tom hlusu, že bych měl být spravodajem institucionální kapacitě, takže ano, je to tak v pořádku, souhlasíte s tím, můžete to odkývat. A možná budeme mít e, zítra ještě v 15 hodin prezentaci k tomuto tématu. To v pořádku, děkuji, takže to je konec dnešního zasedání a nyní přejdeme tedy na ASP 1G3, e, kde tedy budeme mít společné zasedání rozpočtovým výborem. Děkuji.